Eh, poslední oznámení. V souladu s článkem 211 odstavec 3 výbor AVKO nabízí následující interpretaci pravidla 13 odstavec 1, eh, který se týká kandidatury a obecných ustanovení, eh, pokud to musíme nahradit předsedu a pokud máme pouze jednoho kandidáta, tento kandidát může být jmenován aklamačně. Eh, předseda má možnost rozhodnout, eh, zda toto hlasování proběhne aklamačně anebo tajným hlasováním. Zvolený kandidát převezme funkci místo předsedy, pokud máte někdo nějakou námitku eh, k tomuto ustanovení a k této interpretaci, tak máte možnost ji vyslovit do zítřejšího dne. Pokud ne, tak zítra toto pravidlo bude přijato.